předseda obdržel od frakce EKR žádost o jmenování do komisí a delegací, což bude obsaženo v zápisu z dnešní schůze. Pokud do schválení tohoto zápisu nebudou připomínky nebo námitky, tak budou tyto návrhy považovány za schválené tímto.